herr präsident! naše jednání je zahájeno. drazí kolegové včera Tunisko opět bylo předmětem atentátu, který byl spáchán v hlavním městě Tuniska. 14 členů prezidentské gardy bylo zabito jménem naší